slovo našim autorům. První bude mluvit pan Bohuslav Sonik. Proszę, paní Sonik. Děkuji. Pani... Děkuji vám, pane předsedo. Politika Daniela Ortegy, nikaragujského prezidenta, ukazuje komunistické přísloví, eh, nebo tedy komunistický přístup, který eh, zněl tak, že my, vládu, my se vlády nikdy nevzdáme. Bylo by třeba, aby v Nikaraguji přijali demokratická pravidla hry. Sandinisté se vrátili k moci a Ortega se okamžitě pustil do zastrašování a šikanování využívá tajnou policii, přesně jako se to dělá na Kubě. A e, vy, my bychom chtěli za Evropský parlament poukázat na to, že aktivisté političtí jsou šikanováni, že jsou zastražováni. E, lidé z médií byli uvězněni. Amnesty International přinesla zprávy o zneužívání lidských práv, o porušování lidských práv. Eh, pan Ortega chce změnit ústavu, aby mohl být eh, znovu eh, zvolen a pravděpodobně se bude chtít zachovat u moci až do konce svých dnů. Jeho idolem vždy byl pan Castro, který jednal přesně stejně.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 vyšli do ulic a demonstrovali proti politice pana Ortegy. Protože tato, cesta, tato země je na cestě k diktátorské společnosti. Nejvyšší soud v nedávné době rozhodl, že pan Ortega se může znovu ucházet o funkci prezidenta. To je skutečně skandální. způsob, jakým to rozhodnutí bylo přijato, je velice zajímavý, protože pan Ortega nemá absolutní většinu v parlamentu. A musel tedy porušit ústavu. Pokud se pan Ortega znovu bude ucházet o funkci, myslím, že se dá říct, že Nicaragua bude diktátorskou společností. Takže když jsme seděli, nebo až znovu budeme sedět za vyjednávacím stolem s Nicaraguou, myslím si, že na to musíme upozornit. A musíme využít všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom pana Orteku zastavili. Thank you, Mr. President. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat za podporu, kterou vyjádřili kolegové poslanci, eh, kterou byla, byla to podpora Eh, naší delegace do Managvy. Byla to delegace, která byla tedy mírová. Chtěli jsme hovořit o eh, ústavě, chtěli jsme hovořit také o volbách, o volební kampani a o občanských svobodách a právech. Mm, byli jsme však uráženi, také nám eh, vyhrožovali, že nás vyhostí ze země, že budeme prohlášeni za nežádoucí osoby ale ještě důležitější je to, že oni uráželi mou zemi a také eh, také její lid. Myslím si, že by Evropská unie měla sledovat, co se děje v Nikarague, měla by tam vyslat eh, na volby 2009 pozorovatelskou volební misi. A já také doufám, že mm, budeme stejně sledovat i eh, volby v Hondurasu a budeme dozírat na to, aby ty volby byly uh, řádné. Protože e, pokud e, by ty volby proběhly dobře, tak to bude konec ústavní krize v této zemi. Děkuji, pane Van Balené. A nyní budou hovořit poslanci té jednotlivé skupiny. Nejprve pan Kelan za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. V Latinské Americe je alarmující trend. Populistické režimy rozšiřují mandáty stávajícím prezidentům v ideálním případě až na věčnost. E, takto postupoval Hitler k moci. Rozdíl spo... byl oproti e, Leninovi, ale e, v důsledku mezi těmi dvěma žádný velký rozdíl nebyl. Ehm, je ale třeba zlepšit situaci lidí, kteří žijící v těchto zemích. Kuba je eh, bohužel takovýmto špatným ehm, příkladem toho, jak jsou eh, oklešťovány životy běžných lidí. Nicaragua je varujícím příkladem, že něco takového eh, by se mohlo stát, protože jakmile se dostane takovýto vládce znovu k moci, opět bude svou moc neužívat. Nikaragujská ústava je takto měněna, je třeba abychom lépe kontrolovali finanční prostředky, které posíláme do Nikaraguje, jsou zaměřené na rozvoj této země. A Americ- jihoamerické státy nereagovaly na toto porušení e, ústavy v Nikaraguji. Je třeba, abychom jednali. Veronik de Kaiser. Děkuji vám, pane předsedající Jsem ráda, že pan Balen se vrátil zpět do Evropy. A že byl vyhoštěn teprve, když seděl v letadle. A jménem naší politické skupiny bych chtěla říct, že tuto hru já hrát nebudu. EPP odmítlo eh, naléhavo usnesení o Ugandě. Eh, jednalo se také o zákon proti homosexuálům ehm, a další témata, která byla odmítnuta EPP. A teď tu hrajeme takovou hru pro, proči proti Ortegovi a o, mluvím o nějakých manifestacích, ale opravdu já tuto hru hrát nebudu. Naléhavá usnesení slouží k tomu, aby se pomohlo lidem, kteří se ocitli eh, v nějaké naléhavé nouzové situaci. A my zde jako poslanci bychom se tímto eh, případem zabývat neměli PSE nejen, že se nepodepsalo po toto usnesení, ani nepodepíše, protože tím se diskreditujeme jako Evropský parlament. Děkuji. Na minutu. Sí, en la misma línea. Creo que es... No- Já také chci k tomu promluvit, protože je skutečně politování hodné a smutné, že eh, naléhavé záležitosti bývají takovýmto způsobem manipulovány a hovoří se o podobných tématech. Dnes mluvíme o Nikaraguji, ale v jiných příležitostech, když šlo o mnohem závažnější věci, eh, tak jsme se takovými to případy nezabývali. Toto dnes jsme vynechali mnoho důležitých věcí, protože jsme chtěli projednávat tyto mm, takzvaně naléhavé záležitosti, které zde jsou přihlášené. Mm. Dochází k porušování základních práv mnoha osob e, osob, které jsou například v okupované oblasti v Maroku, v táborech. A my bychom měli uvažovat o tomto kontextu, tam bychom si měli vytvořit jasné stanovisko. Nicméně my jsme nejednali o těchto věcech, protože EPP nám předložilo téma, které si nezaslouží zájem eh, Evropského parlamentu. Varuji za skupinu zelených, nyní za skupinu Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Madame Figueiredo. Senhor Presidente, este é um lamentável debat. Děkuji, pane, vážený pane předsedo. Myslím si, že Tohle je e, ostuda, že zde mluvíme o Nikaraguji v souvislosti s naléhavými e, otázkami. Chtěla bych upozornit na tragédii, ke které došlo v El Salvadoru, kde zemřelo více než 100 lidí. Ti lidé buď zemřeli, a nebo jsou pohřešováni. Měli bychom se spíše soustředit na takové věci, jako je zajištění e, vody, zajištění vzdělávání. To, tím bychom se měli zabývat. Možná bychom měli dát různé zvláštní prostředky, e, které by Evropská unie měla poskytnout, abychom řešili tyto mimořádné situace, tyto krizové situace, abychom pomáhali e, k rekonstrukci a k obnově situace obyvatelstva v Salvadoru. Také můžeme hovořit o e, puči v e, Hondurasu. Pan e, prezident Zelaya byl právně zvolen. Měli bychom se také třeba zabývat spíše spíše občanskými právy lidí v Africe, ale bohužel toto všechno není možné, protože zde Eh, protože zde skupina ELS předložila něco jiného. Takže my na tom také nechceme spolupracovat. Eh, děkuji, pane předsedo. Nyní pan Klute. Eh, děkuji. Chtěl bych souhlasit s tím, co říkala předřečnice. Také bych vám chtěl připomenout, že kolumbijský prezident se také snaží prodloužit svůj mandát, i když je to proti ústavnímu pořádku. Ale chtěl bych vám také připomenout, že nadace FDP pro výživu a potraviny v Německu, která se účastnila půjče v Hondurasu, mm, eh, také eh, byla na základě toho zahájena debata v Německu, v Německu a pan předseda Van Balen je Eh, představitel evropských liberálů a on může vidět, že se zde hovořilo s vojenskými představili, eh, představiteli o možnosti útoku. Myslím si, že pokud takový politik má názory, tak je možné, že ta, tak je dobré, že ta země ho vyhostí, nebo je to možné, aby ho vyhostila. Myslím si, že zde se jedná o naprosto jasný pokus o e, útok na určitou zemi a my také jménem GUE to nechceme podporovat. Děkuji. A nyní máme postup spontánní řečník. Podle pravidel máme pouze dvě minuty. Já udělám trošku změnu, určitý kompromis, protože se hlásilo hodně řečníků. Dám tedy slovo každému řečníkovi za každou politickou skupinu a začneme s panem Kasulidesem. Děkuji, pane předsedo. Já nechápu reakci některých kolegů, vážených kolegů. Po mé pravici, v této sněmovně, pokud jde o volbu tématu, o kterém dnes vedeme rozpravu. Nechápu, proč to podle nich není naléhavé. Vzít si slovo a vyjádřit se k tomu, jak se zachází s jedním poslancem našeho parlamentu, který navštívil určitou zemi a uplatňoval své práva jako předseda organizace Liberal International. Já nechápu, proč si nemůžeme vzít slovo a mluvit o této věci. A také mluvit o této nové tendenci v Latinské Americe, snažit se svévolně měnit ústavu země, a zabránit tradici, která platí už dlouho. To znamená, že ten, kdo stojí v čele státu, stojí v čele státu po jedno nebo dvě období. Naši vážení kolegové už teď mluvili o čtyřech jiných věcech a já se ptám, kdy budeme mluvit o těch čtyřech dalších věcech, o kterých tady teď máme mluvit? Pane si omlouvám se, máte jenom jednu minutu. Promiňte, říká pan Kasulides. Děkuji. Justas Palecky, prosím. Na jednu minutu. Pane, pane předsedo, souhlasím s tím, že tato otázka by se neměla probírat eh, na našem pořadu jednání, protože ve světě se děje mnohem závažnějších věcí. Když mluvíme o Nikaraguji, je třeba také poznamenat, že se jedná o jednu z nejvíce zadlužených zemí na světě, jedn, o jednu z nejchudších zemí v Latinské Americe. A tento komunistický experiment neměl, eh, neměl úspěch superstáty jako Spojené státy a Sovětský svaz eh, také eh, měli zájem o vněšování, ale teď tam není nebezpečí občanské vlá, eh, války. Samozřejmě třeba odsoudit, co je negativní, ale tyto tendence jsou jinde. Pane předsedo, už toho bylo mnoho řečeno. Jednak, že je to nesprávné téma, protože ve světě jsou věci naléhavější, markantnější porušování lidských práv. To je samozřejmě všechno pravda, ale je důležité, abychom my dbali na to, že se budou lidská práva dodržovat, že se budou dodržovat jednotlivé svobody, které my zastupujeme, třeba svoboda tisku. Bylo řečeno, že třeba Friedrich Talman Stichtung, tato nadace, se podílela na celé věci. a že jsou to všechno pomluvy a že to není pravda. A další věc. Měli bychom mluvit o puči. Někdo byl vypovězen ze země. Já si kladu otázku, když není možné otevřeně diskutovat o některých otázkách a o hodnotách, které já prosazuji, může někdo někoho vypovědět ze, zemi, ze země jenom proto, že mluví o něčem, co se v té zemi někomu nelíbí? Vypověděli jsme ho proto, že diskutoval o nějaké věci? To je nesprávné východisko. Děkuji, paní Majsnerová. A konečně pan Charles Stanok na jednu minutu. Nicaragua zůstává jednou z nejchudších zemí v Americe. Skutečnost, že Daniel Ortega, prezident, nevylepšil situaci ve své zemi, navzdory socialistickým utopistickým příslibům od té doby, co nastoupil do funkce, ukazuje, že Nicaragua potřebuje změnu ve vedení. Ústava země umožňuje hlavě státu sloužit pouze v jednom funkčním období. To je někdy moudrá politika v regionu, který je náchylný ke nestabilitě. Nicméně on opět ukázal, že pohodá parlamentní demokracií a právním státem, protože zneužívá pravomoci ústavního soudu. V tomto ohledu se neliší od Chávese ve Venezuele. Oba dva se proslavili tím, že se stávají gaudiemi levice a ohrožuje to regionální demokratickou stabilitu, zejména vzhledem k chaosu v sousedním nebo blízkém Hondurasu. Daniel Ford Ortega mnohokrát zklamal svou zemi a jeho, její obyvatele. Pokud skutečně věříme v demokracii a svobodu, nesmíme přehlížet snahy obyvatel Nicaraguji. Děkuji. Pan Koche na jednu minutu. Děkuji, budu velice stručný. Zde se odehrává velice kontroverzní debata a měli bychom si z ní odnést alespoň jedno poučení. Náš kolega z ALDE, nebo kolegyně, právě řekla, že otázka puče do toho byla jaksi zatažena. Ehm, kolega řekla, že E, ta možnost je, nebo že, že to je pravděpodobné, že je přece možné hovořit o puči a myslím si, že to je velice e, důležitý rys této debaty. Děkuji a nyní pan komisař se k tomu vyjádří, pan komisař de Gucht. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jak víte, Evropská unie e, se zapojila do složitého dialogu s touto zemí a snaží se obnovit demokracii a také se snaží eh, zlepšit všechny demokratické instituce této země. Zároveň se snažíme ale na jedné straně podporovat eh, rozvoj a stabilitu této rozvíjící se země a zároveň se snažíme i urovnat nebo pracovat na té situaci ve Střední Americe. Eh, v roce 2008 se konaly volby, které doprovázely různé volební podvody a také poklesla důvěra v eh, současnou vládu. Kvůli tomu, že nejsou eh, respektovány základní demokratické věci, jako jsou správné eh, řádné volby, tak dochází k tomu, že Evropská unie, hm, Evropská komisařka Federová Valderová se rozhodla pozastavit veškerou pomoc, která plyne do Nikaraguje od 1. Eh, ledna 2009. Eh, to bylo na základě rozhovoru s jednotlivými členskými státy na radě. Co se týče mnoha rozhovorů eh, s nikaragujskými úřady, tak v říjnu se přistoupilo k platbě 10 milionů eur, která směřovala do sektoru vzdělávání. Tato platba představuje pouze eh, malou část těch fondů, které by jinak byly, eh, které by jinak byly vyplaceny, které byly pozastaveny a celkem to bylo 46 milionů eur. Minulý týden se na Radě pro rozvoj hovořilo o tom, kritizovalo se to, že nebyla, neproběhla debata s členskými státy. Nechci hovořit příliš podrobně, ale myslím, že je důležité, abychom taková ta rozhodnutí mohli eh, činit, aby existovaly takové postupy, které by zajistily, že komise a členské státy budou jednat eh, v souladu, eh, co se týče chování k eh, jednomu státu, k jedné zemi. Ale pokud někdo nesouhlasí, tak může mm, činit to, co pokládá za vhodné. Nikaragujská vláda oznámila, že další volby v roce 2010 budou obecní volby a volby v 2011 budou eh, mít, eh, eh, že tam budou pozorovatelé. A vláda také slíbila, že zlepší rejstříky obyvatel, aby celkově ty volby byly důvěryhodnější a že také zlepší fungování a ten průběh voleb. Eh, nicméně stávající eh, chování eh, se vypadá to tak, že ty závazky nejsou plněny nebo nebudou plněny. V pondělí 21. listopadu byly vyjádřeny obavy, které se týkají dalšího vývoje v Nikarague. Bude velice důležité, aby všechny tyto závazky byly splněny, protože jinak by, nebo souvisí to s podpůrným programem Evropské unie. Budeme spolupracovat eh, s Nikaragou a budeme také spolupracovat s Evropským parlamentem, co se týče této debaty. A eh, zda je to tedy nyní naléhavou otázkou, to je věc, kterou musí také zvážit Evropský parlament. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Rozprava na téma Nikaragu je nyní uzavřena a hlasovat budeme na konci naší dnešní rozpravy. Jdeme k dalšímu bodu a na pořadu jsou čtyři návrhy usnesení o Laosu a Vietnamu a já dám na úvod slovo našim autorům rezolucí, to